Kestingerové, která se týká nové strategie EU v oblasti lesnictví. Slovo má paní zpravodajka na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Naše lesy, eh, lesní hospodářství poskytuje dobré odpovědi k další oporu, pro další oporu hospodářství a jsou současně nejlepší záruky pro kvalitu života, udržitelnost, zaměstnanost a vytváření hodnot. Lesnictví má více než 3,5 milionu pracovních míst a tím je eh, na třetím místě v, v oblasti zaměstnání v Evropě hned po hutnickém a potravinářském průmyslu. Přes 451 podniků navazujících na lesnictví přispívá více než 7% k hospodářskému růstu v EU, přičemž pro jeho potřeby je káceno v Evropě pouze 60% ročního přírůstu dřeva. Dřevo je významným zdrojem, evropským zdrojem s velkým hospodářským významem pro venkovské oblasti a i mimo ně e, pomocí svědomité péče a e, udržitelného obozavářování evropských lesů Pomocí 16 milionů vlastníků je zaručeno, že lesy mohou plnit své ekologické, ekonomické i sociální funkce. Před 50 evropských lesů se přitom nachází v soukromém vlastnictví. Na základě těchto čísel jsem vypracovala svou zprávu. Cílem je lesům a sektoru, kterým na ně navazuje, přiznat jejich ekonomickou, hospodářskou a ekologickou roli. Dřevo je důležitý zdroj pro Evropu, já to na to chci upozornit a také upozornit na to, že třeba dřevo udržovat, využívat trvalé udržitelně. Klíčové body mé zprávy se týkají například lepší koordinace na evropské úrovni Energetické, eh, ekologická a mm, politika klimatu mají velký dopad na obhospodařování lesů. Lesy musí mít lepší pozici v evropské strategie a je třeba dodržovat práva členských států. Tedy nechceme žádné další byrokratické překážky pro vlastníky lesů a ti, kteří lesy obhospodařují. To je důležitý požadavek z mé strany. Parlament je tedy pro jasné eh, oddělení eh, plánu pro obhospodařování lesů a druhého typu plánu v rámci sítě Natura 2000. Důležité je, že nechceme mít, aby byly žádné eh, zákonné eh, povinnosti pro jistý typ využívání třeba pouze, aby se dodržovalo to, že lesy a dřevo budou využívání udržovat trvale udržitelně. Eh, pak potřebujeme kritéria právě pro trvalé udržitelné hospodaření s lesy, která budou zaměřena zejména na kvalitu. Tady je důležité, že nechceme mít jakýsi seznam kritérií stejný pro všechny. Tady je třeba jasně si uvědomit, jaké jsou regionální rozdíly a zohlednit i kritérie konference Forest Europe což by měl být jakýsi základ pro certifikační systémy pro udržitelnost je velmi důležité pro trvalé udržitelné hospodářování lesů. Jsou takzvané windshops, to je tedy oblast lesnictví, které přináší dřevo, což je velice důležitý příspěvek pro produkci, která je ekologická. A také je důležité školení a další vzdělávání pracovníků v této oblasti. Další důležitý bod je výzkum a vývoj. To eh, speciálně zdůrazňuje nové výroky možnosti produkce je třeba potvorovat, například oblast bioekonomiky a samozřejmě ekologie a opatření v oblasti klimatu. A samozřejmě jde nám o to, aby strategie pro lesy byla skutečně nenáročná na byrokracii, tedy mít jasné priority pro růst, zaměstnanost a investice. A rovněž se to mění že je třeba, abychom jaksi posílili roli stáleho výboru pro vlastnictví, posílili jeho mandát, tak aby skutečně do strategie byly silněji napojeny členské státy. Děkuji kolegům v výboru pro zemědělství, výborně jsme spolupracovali. A také děkuji kolegům z výboru Envy, ITRE, neboť oni také velice s nimi stanovisky přispěli k vypracování postoje Evropského parlamentu ke strategii pro lesnictví. Zejména děkuji také asistentům, kteří skutečně nás velmi podpořili a rovněž sekretary sekretariátu výboru pro zemědělství. Děkuji mnohokrát. Děkuji kolegyně Kestingerové a dostáváme se k postupu ke HDI. I zde jsme obdrželi příliš mnoho přihlášek o slovo a já dám prostor pouze těm kolegům, kteří již dnes, ještě dnes nehovořili. A jako první kolegyně Neuchel. Děkuji mnohokrát za slovo, pane předsedo. Také bych chtěla říct několik slov k nové strategii pro lesnictví. Ano, je důležité a správné, že politika řízená v zásadě na národní úrovni, ale rovněž je důležité a nutné, aby právě v oblasti přeshraničních výzev v lese a v lesnictví jsme přemýšleli a jednali evropsky. Mnohé je již na dobré cestě. Já tady bych chtěla podpořit při mnohem paní Köstingerové ekologie, ekonomie a sociální aspekt, to je důležité. A pak ten zásadní význam lesů pro venkovský i urbání prostor. A samozřejmě to, že chceme udržitelně obhospodařovat naše lesy. To jsou všechno věci na dobré cestě, ale mnohé zůstává otevřeno. Tady jmenuji tři věci. Je velmi důležité, abychom měli evropská kritéria udržitelnosti. Je naprosto nezbytné, abychom se zamysleli nad tím, i když samozřejmě nám narůstá lesní plocha, že jsou určité hranice využívání lesa. A pak je důležité, abychom v budoucnosti eh, se vyslovili pro inteligentní koncepty využívání lesů. K tomu patří i každá dobové využívání, ne jako povinnost, ale patří to k tomu. Eh, aby se nám toto podařilo, potřebujeme mít dobrou spolupráci a o to prosím. Děkuji mnohokrát jako paní kolegyně Neuchel a slovo má kolega Čambarcky. Благодаря Děkuji. Já rozhodně schvaluji novou lesnickou strategii EU. Souhlasím s novým a systematickým přístupem založeným na plánování. Lesnická politika by měla být prioritou a není třeba k tomu přijímat eh, nařízení na úrovni EU, mělo by to být prioritou členských států, i když potřebujeme určitá opatření na úrovni EU, například investice k posílení přidané hodnoty k tvorbě pracovních míst. Toto odvětví čelí problémům v mé zemi. Evropské prostředky se využívají eh, k tomu, aby se dostaly do rukou ilegálních skupin. Navíc v Evropě se nám rozmáhá dřevařská mafie a často to nelegálně vytěžené dřevo se vyváží do třetích zemí. Nad tím bychom neměli přivírat oči a je tedy třeba více investovat tak, aby toto odvětví bylo úspěšnější. Děkuji. Děkuji kolegovi Džambatskému a nyní má slovo kolegyně Miller. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní Köstingerové za tuto zprávu z vlastní iniciativy s těmi 28 kompromisy. Máme silné politické poselství, které vysíláme směrem k vlastníkům lesům a celému sektoru lesnictví. Pro mě je velice důležité, aby práva vlastnická 16 milionů soukromých vlastníků lesů byla posílena a zůstala samozřejmě udržena udržena, zachována, není možné, aby tady byly povinné plány lesnické a nesmí dojít ke kaskádovému využívání. Jsme také proti zásahům eh, prostřednictvím Natury 2000 FFH. Výslovně vítáme výzkum. Lesnictví je nejlepším zárukou pro kvalitu života, udržitelnost, zajištění pracovních míst a tvorbu hodnot, zejména ve venkovských oblastech. Ehm, změna lesa a e, ochrana klimatu to také souvisí s dobrovolnými iniciativami a já prosím komisi, aby začlenila naši zprávu z vlastního podnětu do strategie. Děkuji kolegyně Millerové a nyní má slovo kolegyně Kumpola na tři. Mikrofon, prosím. Arvoisa puhemies, toivottavasti tämä ei kuvaa. Děkuji. Doufám, že skutečnost, že o této záležitosti hovoříme tak pozdě, nepovede k tomu, že to bude rozmlženo. Já jsem včera navštívila Modriles v Bruselu, ale pocházím z Finska, kde dokonce existují, existuje více plochy chráněného lesa, než je celá Belgie. A já jsem ráda, že se les rozrůstá, že se nezmenšuje. Hovoříme totiž o obnovitelném zdroji a to v době, kdy je velice zajímavá otázka eh, toho, co budeme dělat v době, kdy nám dojdou fosilní paliva, jak se eh, postavíme k této výzvě. Bioekonomika by byla možným řešením. Členské státy tady nesou odpovědnost, ano, ale částečně i komise. Komise připravuje program a já doufám, že komise rozpozná možnosti, které v sobě skýtá biohospodářství ale i další věci, například možnosti vytváření pracovních míst a know-how v oblasti lesnictví. Doufám, že komise bude otevřená vůči parlamentu, neboť nám tato záležitost leží skutečně velmi na srdci. Děkuji paní kolegyni Kumpula Natry a slovo má kolegyně McIntyre. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedající. Ráda bych poděkovala paní Kestinger za její zprávu Myslím, že pokud jde o udržitelné lesnictví, tak je často um, omezováno eh, environmentální legislativou, která je dobře myšlená, ale často příliš omezující. To je třeba nařízení o dřevě. Já tedy se těším na chystané přeskumy eh, tohoto nařízení a také podporuji volání po novém nařízení, které by omezilo náklady a povinnosti vykazování pro evropské lesníky. Také to nařízení by se mělo vztahovat i na dovozy z třetích zemí. Nepotřebujeme ale nějaký bianko přístup EU. Potřebujeme cílené iniciativy a spolupracovat s problematickými zeměmi, tak aby posílili své interní postupy, tak aby případně také nebyly zatěžovány eh, nadměrnými náklady a přílišnou byrokracií. Děkuji. Děkuji kolegyně McIntyre a na závěr vystoupí kolega Brennan. Um, Děkuji, pane předsedo. Využiji této příležitosti a chtěl bych zdůraznit význam lesnictví, význam stromů, význam dřeva. A to z tří hlavních důvodů. Za prvé boj s klimatickými změnami, za druhé tvorba pracovních míst, za třetí zlepšování zdraví. Pokud jde o boj s klimatickými změnami, už absorbujeme 10 emisí CO2 díky pokrytí lesy. A pokud bychom mohli zvýšit pokrytí lesy, třeba v Irsku by to mohlo být z 10 až na 18 do roku 2050. A pak samozřejmě takto zase absorbujeme více emisí a budeme lépe bojovat s změnami klimatu. Dále můžeme vytvářet mnoho nových pracovních míst v mém volebním obvodu na severu východě je proto velký potenciál a za třetí můžeme zlepšit lidské zdraví tím, že lidé budou cvičit v lese. Takže to jsou takové tři významné body, které ukazují, proč nejlepším přítelem člověka není pes, ale strom. Vielen Dank, Herr Kollege Brennan. Děkuji kolegovi Brennanovi, tímto je uzavřena rozprava o tomto bodě na pořadu jednání, respektive naši rozprav uzavře pan komisař Hogan, prosím. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, mm, je mi potěšením, že mohu se zúčastnit i tohoto tématu a e, zastoupit kolegu e, komisaře Vele, komisaře Finita a další, kteří všichni chtějí poděkovat Evropskému parlamentu za jeho zájem o e, strategii lesnictví. Děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům. E, strategie EU byla také projednána ve výborech Envy a ITRE a já bych chtěl říci, že my nemáme společnou lesní politiku. Evropská unie má dlouhou historii Eh, udržitelného lesnictví eh, a rozhodování na národní úrovni eh, v rámci subsidiarity, ale máme společné cíle a společné obavy do budoucna lesy pokrývají 40 území, jsou zásadní složkou našeho životního prostředí, společnosti a další má vliv na omezování klimatických změn, bioenergii a bioekonomiku a evropské politiky e, jsou do značné míry ovlivněny právě udržitelným e, lesnictvím. E, a ochranou lesů. Z pohledu politického musím také zdůraznit, že nová strategie je v souladu s mm, programem naší komise, například e, v zájmu vytváření růstu a pracovních příležitostí lesnictví představuje asi 7 HDP EU a 3,5 milionu pracovních příležitostí, především na venkově. Ehm, jednotlivé členské státy se liší, také podle míry zalesnění, třeba ve Finsku Eh, když tam zahrneme i papírenský průmysl, tak eh, veliké procento vývozu je právě eh, z oblasti lesnictví a mm, toto se v různé míře týká všech členských zemích. A takže lesy jsou významným zdrojem pro naši ekonomiku a naši společnost a e, současně pomáhá řešit výzvy, jako je, jsou klimatické změny. Naše strategie se také zaměřuje na e, tuto, tyto aspekty zmírňování dopadu klimatických změn a e, v biodiverzitu, programy Natura 2000 a tak dále, energetika, e, biomasa, e, představuje významnou součást obnovitelných zdrojů energie a dále potom udržitelné neoekonomiku s různými dovednostmi. Samozřejmě jsou rozdíly mezi Finskem, Maltou, eh, Rumunskem, Portugalskem, ale správná eh, regulace by měla jaksi eh, být vedena hlavně tedy našimi společnými zájmy. Udržitelný rozvoj by se měl opírat o jednotlivé strategie v jednotlivých členských zemích a strategie zajišťuje e, celkový přístup k e, rozvoji venkova, e, rozvoji ekonomickému, sociálnímu, ekologickému a současně také lesnickému. A jak jsem říkal, toto odvětví je velmi důležité také pro ekonomiku venkovských oblastí. Ve spolupráci s členskými státy vypracováváme implementační plán evropské strategie, tedy kdy komise ve spolupráci s členskými státy připravuje pro časový plán implementace této strategie, čímž se zvýší také synergie mezi jednotlivými odděleními komise, pro usnadnění realizace, že načasování této iniciativy je velice dobré a my, mm, mm, tato zpráva přichází v době přípravy víceletého plánu. Vielen Dank, Herr Kommissar. Děkuji panu komisaři. Tímto je